Very good. Uh, so good afternoon again, uh, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítejte zpět na našem jednání. Je mi nesmírným potěšením ještě jednou a naposledy v podstatě přivítat na našem výboru Michela Barně, pana spotřebitele, který, eh, pana komisaře, který, který zodpovídá za vnitřní trh a spotřebitele. A my jsme měli tu čest ho eh, přivítat v našem středu mnohokrát a samozřejmě jste také býval eh, členem tohoto výboru a aktivním eh, účastníkem. My se na to dobře eh, vzpomínáme. Řeknu, můžete, možná se s námi podělíte o vaše budoucí plány. Třeba se chcete vrátit, rozšířit řady našeho výboru. Je nás, já teď tedy vyzvu za chvíli pana komisaře, aby se s námi podělil o úvahy nad naši společnou práci a výzvy, které nás čekají do budoucna. Myslím, že se můžeme eh, zamyslet nad našimi úspěchy, zejména eh, akt o jednotném trhu, a eh, tedy zejména ta jeho verze číslo dvě. Pokud jde o verzi číslo jedna, tak tam to bylo dotaženo, ale k číslo dvě ještě stále zbývá ještě něco dotáhnout a některé další důležité otázky. Měli bychom skončit v 18.10. Asi budete slyšet cinkání skleniček v předsálí. Pokud přetáhneme, tak um, pak tedy to um, budeme mít uh, méně času na to uh, pití poté, na ty přípitky, takže já chci vyzvat pana komisaře Michela, aby nás, aby tady se vyslovil a poté, myslím, že jsou tu všichni, kdo se chtějí přihlásit s nějakým dotazem, kdo chtějí něco říct a samozřejmě se budete moci ještě přihlásit zvednutím ruky. A mezi tím dávám slovo panu komisaři. Děkuji, Malkomem. A já vás všechny zdravím. Je to opravdu mimořádné zasedání že se tady setkáváme kolem tohoto kulatého stolu, round table, eh, doslova, ale je to, myslím, také dobré eh, symbolicky s ohledem na ten duch, který tady panoval po celé odvětví, přátelská atmosféra, vš- každý na svém místě, jsme všichni kolem téhož stolu, to je symbolické a vypovídá to o tom konstruktivním duchu um, dynamickém a zároveň přátelském, jestli si mohu dovolit to tak eh, popsat, tedy duchu, v kterém jsme pracovali, nikoli v klasickým způsobem, nikoli v tím institučním způsobem, ale existoval to takový, takový, taková společná etika, společný přístup, eh, společný duch, a teď se v této formaci tady scházíme naposledy a já chci využít té příležitosti k tomu, abych vám poděkoval každému zvlášť jednotlivě i vašim asistentům, kteří vám pomáhali při vypracovávání zpráv i lidé ze sekretariátu na vaší straně i na, eh, na komisi. A já jsem samozřejmě znal eh, Malcoma, když jsem byl jedním z vás, jsem byl mezi vámi, eh, vždycky na mě působila ta vysoká míra kompetentnosti tady, kterou to, tato práce vyžaduje, ta, všechny ty technické aspekty a teď tedy v tomto období jako komisař jsem s vámi dál spolupracoval, takže i sekretariát komise je, i tam jsou lidé, kterým chci poděkovat za spolupráci a za atmosféru, v které jsme s nimi mohli pracovat. Nevím, jestli najdu vhodná slova k tomu, abych vyjádřil, nakolik tohle všechno bylo důležité, abychom um, vlastně naplnili jeden z těch našich závazků. U příležitosti toho slyšení, kde byly dva výbory, Ekon a Imko, To je takový závazek, který myslím, že by měl pokračovat, snažit se nějakým způsobem dávat dohromady eh, spotřebitele, občany, malé a střední podniky, protože občané, spotřebitele, malé a střední podniky, tak eh, ti měli pocit, že ten trh není pro ně, že vyhovuje spíš těm velkým a um, že tady někdy, tedy, když tady zlepšujeme tedy životy spíš některých eh, eh, firm a podniků než samotných lidí. A to je takový ten skepticismus, který samozřejmě jde dosti hluboko. A teď stojí za to připomenout, tedy bilancovat naši proaktivní eh, politiku, aktivitu, naše úspěchy, ale musíme připomenout to, co se musí ještě udělat v budoucnu. Vy jste často dokonce byli průkopníky v tom smyslu, že jste měli zprávy z vlastního podnětu, z vlastní iniciativy, kterými jste ilustrovali pozice občanů, podnikatelů, volených místních zástupců a dalších. Dávali jste jim hlas. A e, pak jsou tu iniciativy, různé iniciativy, kterých jsme se podujali, e, abychom hovořili s lidmi, to, například to fórum v Krakově, ten týden jednotného trhu, já myslím a doufám, že i po tomto mandátu bude tato otevřenost dveří a oken pokračovat. Otevřenost eh, vstříc tedy občanům, podnikům, zkrátka lidem, lidem mimo eh, parlament, mimo instituce. Já vám chci poděkovat, stejně jako jsem poděkoval Malcolmovi, za to, že jste mi dopřáli tu možnost eh, s vámi pracovat pod jeho kompetentním vedením, které bylo přesné, které nikdy neusínal na Vavřínek, vždycky přistupoval k věcem eh, velmi konstruktivně, takže opravdu díky, Malkome. Co se nám společně podařilo? Abych tak trošku dal tomu vnitřnímu trhu trochu duši, abych mu vdechl, tak eh, já bych řekl takové že to, to byla taková páka k tomu, abychom eh, vybředli z krize zároveň určitý společný prostor ekonomického společenského života. A eh, když se podíváme na tu diagnózu Mariho Montyho, která z doby před pěti lety, to byla ta zpráva u té únavě tehdejší z eh, vytváření vnitřního trhu a pak také zpráva Louisho, Louisho Greše, který velmi jasně eh, vyjádřil tu jakousi ten pocit eh, vzdá, od jakého, jakési vzdálenosti a tedy, tedy té ú, únavy. A krize pak eh, často vytváří tak, takový, takovou tendenci k sebestřednosti, k uzavřenosti, protekcionismu. Každý se hledí sám na sebe a pro sebe. A právě proto mě, nevzmí, nevz, mě povzbudila tedy váš výbor eh, k tomu, co, s čemu jsme pak začali říkat akt eh, o jednotném trhu, Single Market Act, eh, těch 70 iniciativ první verzi, pak druhé verzi, možná bude i třetí verze. A já chci připomenout pro forma, že to všechno bylo kolem těch čtyř hlavních takových pilířů, které díky vám postupovaly před reforma eh, toho common public, to znamená, abychom eh, toto eh, jaksi reformulovali. Znamená ta otázka těch státních zakázek, která představuje poměrně velké procento HDP, abychom tedy Eh, těm zakázkám v tě, dali trošku větší rovnost, rovné podmínky. Tady chci poděkovat jak panu Tarabela, eh, panu eh, Malcolmovi Hádroby, stínovým zpravodajům za různé skupiny k této zprávě, díky čemuž jsme dospěli k ještě flexibilnější a přesnější, lepší zprávě a dosáhli jsme dobré rovnováhy mezi svobodou volby pro členské státy a jednotlivé regiony, samozprávné e, celky, pokud jde o koncese a zakázky. Další iniciativa, u které můžeme konstatovat e, pokrok, byla ta digitalizace e, těch faktur a tam bylo několik stínových zpravodajů. Colin Lange. Tam eh, jsme tedy eh, před, předpokládali směrnici, to takzvané elektronické fakturování, e-invoicing, které by mělo umožnit úspory 2 miliardy eur ročně. Tím se dostáváme k tomu globálnějšímu tématu digitalizace, elektronizace eh, celého systému zakázek, zacházení veřejnými prostředky. Potřebujeme veřejné prostředky za účelem investic, inovací, vývoje, pokud se nám je podaří tak, tak říkají, dematerializovat, tak tam můžeme počítat s, os, s úsporami v hodnotě až 80 miliard euro ročně, které můžeme ušetřit eh, v zájmu jiných investic ve veřejném zájmu. Takže i tady si myslím, že jdeme dobrým směrem. A pak, já jsem potkal Franka Engela, on to ví dobře, tady máme ten eh, mezinárodní nástroj eh, pro udělování veřejných eh, zakázek. Já doufám, že rada bude moci zohlednit všechny ty pozměňovací návrhy, abychom mohli znovu zahájit diskuze, abychom dospěli ke kompromisu. Takže to je taková první oblast. Další oblast, to jsou služby. A uskutečňování to ví paní Gebhardt velmi dobře, té směrnice o službách, která vyvolala tolik debat, tolik diskuzí, polemik někdy. A teď už je to, teď už je stabilizovaná, ale je nutné, aby opravdu žila. Nejenom, aby to bylo eh, jaksi eh, tím přístupem bottom z Bruselu, ze zhora, ale přímo v terénu. Směrnice o službách tam jsme absolvovali několik dosti náročných etap, ale a já chci poděkovat paní Gebhardt, paní Korace Bild, Malgorace, Malgorace Hanslík a panu Švábovi za to, že uh, opět posílili nesmírně tento trend uh, v zájmu Eh, toho, aby se služby staly skutečnou součástí eh, evropské ekonomiky. Nulová tolerance vůči nedostatku transponování této směrnice, že naše služby mají v tomto jasné instrukce. Rozhodli jsme se už neotevírat znovu mm, tento text, toto znění a našim britským kolegům říkám, kteří říkají, měli bychom tady jít dál. Začněme tím, abychom to uplatnili v praxi, než půjdeme dál. A měli bychom nejprve zlepšit fungování těch pravidel v každodenní životě. Je tu jednotné kontaktní místo, dále vyjasnění toho příjemce služeb, to znamená spotřebitele, a pak některá praktická řešení pro podniky Eh, pokud jde o například eh, zejména eh, různé ty pojišťovací, zajišťovací povinnosti. Dále mnozí z vás víte, že bychom měli v tomto nastoupeném trendu pokračovat, neměli bychom opět uvíznout, zabřednout a zpomalit, pokud jde o tuto směrnici. A pak mnozí z vás Eh, paní Rüle, pan Buzoj, Thomas Endl eh, se hodně přičinili k tomu textu o profesních kvalifikacích. To je občanský velmi důležitý text, který ovlivňuje životy milionů lidí, kde se snažíme najít rovnováhu mezi ochranou spotřebitele na jedné straně a mobilitou na straně druhé. Myslím, že společně jsme pracovali velmi dobře v zájmu těch profesionálů, kteří chtějí být mobilní, chtějí cestovat mezi členskými státy, chceme tedy, to, myslím, že to postupuje rychle a že to usnadňuje mobilitu i v praxi. Myslím, že jsme nalezli poměrně dobrou rovnováhu, pokud jde o minimální eh, požadavky vzdělání, při poskytování některých dočasných služeb, rozšíření eh, působnosti toho všeobecného systému uznávání kvalifikací a také mechanismu eh, včasného varování. A takže já si myslím, že i tady je potřeba změřit ten dopad eh, přímo v terénu, zhodnotit, abychom přistoupili k takovému vzájemnému hodnocení ohledně těchto některých pravidel, které se týkají zvlášť některých profesí abychom viděli, jak to můžeme ještě na národní úrovni zlepšit, jak můžeme regulační rámec zlepšit, tak aby se zlepšil ten přístup. Rovněž eh, v oblasti služeb. Tu byly různé iniciativy, ke kterým jste se připojili a u kterých, mm, ke kterým připojila komise svůj názor, někdy pozměňovací návrhy. Mám ehm, příklad tedy ty eh, hypotéky, úvěry, přístup k těm základním bankovním účtům, nesmírně důležité téma. Tam k tomu byl zpravodaj pan Klute, ale také Velin Gebhardt. A pak také školení nebo to informace poskyt, poskytované k těm investičním eh, nástrojům, otázka takzvaného PRIPS. A jsou to velmi důležité body všechny tyto regulační, regulační otázky, které jsme koordinovali i s výborem Econ. Ono se to netýká jenom bank, investičních fondů, ratingových agentur. Ono se to týká i samotných občanů, kteří musí být lépe chráněni, lépe informováni, kteří musí mít právo si otevřít účet eh, v bance. 9 milionům evropských občanů byl v uplynulých letech odepřena možnost založit si v bance eh, účet. Takže eh, z toho vidíme, že eh, tento eh, trh, když hovoříme o jednotném trhu, tak by to měl být i jednotný trh finančních služeb a měl by se týkat i samotných občanů. Dále, malá a střední podniky. Obzvlášť podpora podniku, pomoc podniku, s tím jsem, na tom se pracoval s kolegou Tajanem, přístup k bankovním úvěrům, kapitálová rizika kapitálové požadavky těch fondů, kdy se ulehčí některé prudenční požadavky v případě malých a středních podniků. A tady eh, také dlouhodobé financování, to bychom, v tom bychom měli pokračovat i v dalším mandátu. Pak tu máme další dvě témata. Musíme výjít z základu nové ekonomiky, o které bych, kterým bychom měli věnovat pozornost, nové participativní formy financování, takzvaný crowdfunding. Tady chci vytvořit rámec, na kterém pracujeme ve sdělení, které jsem přeložil před dvěma týdny, kde máme některé nové inovativní způsoby financování. Eh, tady je 400 tisíc eh, podniků a jedinců, kteří používají crowdfunding eh, a je to, představuje to také eh, velké, eh, velký počet těch, kteří pracují v zemědělství, v kultuře, v nadacích a proto bychom měli mít také ten fond pro sociální podnikání ehm, a já na mě zapůsobil úspěch konference, které jsme zorganizovali s panem Andorem a Tajanem ve Štrasburku, ehm, tam bylo 2000 lidí za dva dny a to nebyly jenom nějaké projevy, ale bylo to skutečně interaktivní, byly tam takové um, workshopy, ateliéry. Je opravdu zajímavé, co se na tomto poli v Evropě odehrává. A my tady na vrchu musíme být vnímaví vůči tomuto, um, vůči vzkvétání těchto nových forem financování. A e, pak e, samozřejmě všechna opatření, která jsme e, přijali, první evropská strategie, byl tam jen pan Harbour, pan Tarabella, pokud jde ve věci toho sociálního, sociálního podniku a sociálního podnikání. Dále přizpůsobení vnitřního trhu digitálním výzvám. Takzvaný digitální vnitřní trh na tom pracujeme s paní komisařskou Krus a dalšími, tak aby Evropa opravdu držela krok s časem 21. stoletím, kdy všechno se točí kolem internetu. Občané a spotřebitelé mají velká očekávání a není to jednoduché, protože tempo inovací je stále rychlejší, někdy rychlejší než tempo legislativní a my jsme Eh, proto eh, počítáme tedy s postupnými reformami až do 2015-2020 v koordinaci se s všemi aktéry. Před dvěma lety jsme navrhli akční plán na to, abychom eh, překonali některé překážky při poskytování online služeb. Tyto, na těchto prácích se zasloužili mnozí z vás, paní Petikainen, Korea Den Campos a já jsem, když jsem se účastnil některých vašich jednání, opravdu mě hluboce zapůsobila ta, ta, to nadšení, ale také technická způsobilost při těchto debatách o elektronických službách, aktivitách online. A jak víte, většina těch návrhů na ochranu spotřebitele, z nichž eh, tedy většina se promítla do konkrétních nástrojů, ty, například ty srovnávací platformy na srovnávání cen a kvality produktů a nezapomínejme také na ochranu osobních údajů. Je tu několik textů, které jsou výrazem toho pokroku. Například otázka zásilek, balíčků, doručování balíčků. Paní Rille eh, hodně se v tom angažovala, pan Bělan také. Je to iniciativa, která je vynikajícím příkladem toho, čeho lze dosáhnout eh, s členskými státy a aktéry v terénu na, při podpoře služeb online, při prosazování interoperability těchto služeb a eh, v zájmu ochrany spotřebitele. Dále hry online. Pan Kreutzmann, Ashley Fox, paní Šaldemose, paní Rille, eh, pan De Jong. S nimi jsme spolupracovali, na, aniž bychom přidávali ten nový legislativní nástroj, ale eh, pracovali jsme na opatřeních, která by chránila spotřebitele eh, v otázce tady při hraní her online. A dále elektronické platby. I toto je velmi důležitý bod, i když nejste do toho úplně formálně tedy zapojeni, ten platební balíček byl také součástí všech našich opatření v zájmu vnitřního trhu a doufám, že ta dohoda, již bylo dosaženo na plenárním zasedání ve čtvrtek, takže tím vytvoříme dobré podmínky k tomu, aby se dala, dalo navázat v příštím volebním období. A když máme tato pravidla, tedy nástroje, tak jakým způsobem je dále ještě uplatnit, implementovat dvě konference v únoru a v březnu o profesních kvalifikacích a o zakázkách. Tady eh, je důležité, aby existoval určitý follow-up, to znamená, abychom těm aktérům vysvětlili, o co v těchto textech vlastně jde. Mnozí z vás vyjádřili obavy, aby se to potom eh, nezačalo členskými státy zase nějak měnit nebo otvírat v okamžiku implementace. Ehm, my budeme samozřejmě bdít nad tím, jak se to bude implementovat, jak se to bude zavádět a transponovat. Eh, a to se všemi členskými státy. Bude tu koordinace s jednotlivými ministerstvy, ministry, tak, aby došlo k optimální implementaci eh, přímo na místě, ale bude nulová, trans, nulová tolerance vůči netransponování nebo chybnému transponování a zahájíme řízení v případě takových situací. A e, samozřejmě, že parlament, jakožto politický orgán, se bude moci účastnit e, těchto, tohoto, těchto dalších kroků, těchto follow-upů. Tím se dostáváme k nesmírně důležitému tématu evropského semestru. Já děkuji Malcolme za všechny přijaté kroky. Protože vždycky na začátku, když jsme hovořili o tom semestru, tak to bylo spíše rozpočtová otázka, účetní otázka, ale právě z iniciativy výboru IMCO se z toho stala více ekonomická záležitost. A to se mi zdá být velmi důležité. Ještě jednou děkuji za všechnu odvedenou práci vás, Malkome, jakožto pana předsedy, ale také všem zpravodajům, stínovým zpravodajům, koordinátorům, děkuji sekretariátu. A nezap, nechci zapomenout ani na kvalitu práce, eh, tedy s, s, kterou jsem e, viděl s vámi a která vzešla z vašeho podnětu. Děkuji. Well, thank you very much indeed for... No, velice děkujeme za vynikající přehled, podle mého názoru a tento přelet byl také velice konkrétní, hovořil k věci. Co říci za naši stranu? Myslím si, že řeknu, že budu hovořit i za ostatní, když řeknu, že my sami oceňujeme to, jak s velkým osobním zaujetím jste se věnoval jednotlivým tématům. Myslím si, že eh, zpravodajové i stínoví zpravodajové mají také zkušenosti s osobním kontaktem s vámi během eh, projednávání jednotlivých věcí. Myslím si, že jste také otevřeně přistupoval k našim návrhům. Hovořil jste o aktu o jednotném trhu, to byl také jeden z podnětů, který vzešel z našeho výboru společně s ostatními návrhy. Prosazujete jednotný trh a já si teď vzpomínám na celou řadu takových eh, konfliktů, které se odehrávaly. Mm, máme zde také různé třeba dokumenty, například dokument 10 eh, největších obav, eh, které se týkají jednotného trhu. To byla také jedna iniciativa z našeho výboru. Dále Fórum pro jednotný trh další iniciativy. Myslím si, že můžeme opravdu ocenit eh, energii, s nějakou už jste eh, pracoval na tom, abyste zlepšil postavení jednotného trhu a to, že to má být eh, pro všechny občany. Také jste hovořil o tom sociálním podnikání. To je vlastně něco, co teď začíná. Myslím si, že v následujících, nebo v tom následujícím parlamentním období to bude důležité, důležitým tématem. Mám zde pět jmén, přečtu tato jména a pokud se někdo Mrs. Styler, Mr. Kreutzmann, Mrs. Vanier, Mr. Schwab, Mrs. Ruler, um, anybody else? Mrs. Gephardt, of course. Ještě, ještě jsem na někoho zapomněl, ještě někdo se hlásil do diskuse, takže paní de Krip nejprve. Uh, mis... Dobře, takže rozdělíme to po třech, nebo po dvou, tak nějak zhruba. Takže je, už nikdo se další nehlásí do diskuse takže vás poprosím, abyste eh, eh, pokládali stručné dotazy, nemáme k dispozici na omezený čas. Začneme s paní s první trojicí, paní Erik Rojse. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já vám velice děkuji, pane komisaři, za skvělou práci a ve skvělém eh, duchu. A v prvé řadě bych se chtěla dotknout tří obav, o kterých bych chtěla hovořit. Jaké jsou tři hlavní obavy, které vládnou ve Španělsku? Mám tedy první otázku. V současnosti nejsme eh, svědky toho, že by se dodržovaly určité texty. To znamená, že to vedlo k značným ztrátám na úsporách v bankách a dále docházelo k různým eh, manipulacím a eh, někteří lidé eh, ztratili peníze, nemohli získat úvěry z banky, nejsou dostupné půjčky a většinou se eh, poskytují eh, půjčky eh, podnikům, ale ne jednotlivcům. Jenom vy jste hovořila o testech, ale oni tolik testů. Můžete mi jenom ještě jednou říct, o kterém jste mohli, hovořila? Já jsem hovořila o těch testech, které byly vlastně povinné. Byly to ty povinné testy, které, které, které se lidé museli podrobit když eh, žádali eh, v bance třeba o půjčku, o úvěr, tak museli vlastně prokázat, že mají určité postavení, že mají určitou bonitu, eh, co se týče jejich případného zadlužení. A vypadalo to tak, že to vlastně bylo, že to šlo na vrub celé řadě lidí. Takže to vlastně byly ty možnosti, určité možnosti, které, nebo povinnosti, které ti lidé museli splnit aby zase uvěry schopní. schopní. Ano, děkuji, pane komisaři, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že vaše úvodní slovo bylo velice zajímavé. E, možná, že nám také e, připomnělo i to, čeho se nám podařilo dosáhnout v uplynulých pěti letech. Hovořili jste o tom, že občané musí být lépe chráněni a to je podle mého názoru velice důležité. Hovořili jste také o finančních věcech, o finančních záležitostech. E, v současnosti, kdy narůstá euroskepticismus, pokud třeba ve Spojeném království zajdete do banky, tak je tam vždy vyvěšeno uh, schéma garance vkladů, kde se hovoří vlastně o výšce garantovaných vkladů, která se liší od eurozóny, ale občas je to tak, že eh, věci, které pochází, které jsou eh, dobré pro spotřebitelská práva, tak ta jsou vlastně na té národní úrovni prodávána Eh, jako národní úspěchy. Vy jste hovořil o některých věcech, které byly eh, úspěchem na Evropě. Myslím si, že bychom je měli lépe prosazovat. Dále jste návrh, který se týká penzí. Zajímalo by mě, jak to vypadá s tímto návrhem, protože teď už vlastně končí toto parlamentní období, ale eh, je zde problém s těmi penzemi, takže myslím si, že i to téma těch pencí je velice důležité. A pak ještě při této příležitosti na tomto posledním schůzi výboru IMCO bych se chtěla zeptat, jak vlastně můžeme ještě lépe koordinovat spolupráci s vaším budoucím následníkem a také mezi výborem IMCO a ECON. Děkuji ještě pan, pan, pan Krojcman. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla velice srdečně poděkovat panu komisaři Michelu Barnierovi za skvělou spolupráci v uplynulých pěti letech Velice mě vždycky těšilo, že jsme eh, zahájili společné projekty, a které jsme také společně vyřešili. Chtěl bych připomenout tu eh, spornou otázku koncecí. Eh, vedla se na toto téma velká diskuze v Německu a pan komisař byl nesmírně pragmatický a řekl, tak to zase výjmeme z jednání trialogu. A chtěl bych se dotknout jednoho tématu. Vy jste hovořil o hrách, hazardních hrách na internetu. Já jsem přesvědčen o tom, že bez evropského, celoevropského řešení nemůžeme zajistit tu účinnou ochranu spotřebitelů, abychom eh, chránili eh, nějaké náruživé hráče, mladé lidi, abychom je chránili před eh, podvody, také abychom čelili praní špinavých peněz. Německo má smlouvu, která byla změněna, ale ještě se nenaplňuje, která se týká hazardních her. A německá vláda má čas do července 2014, ale pořád to ještě není prováděno. Podle judikatury Evropského soudního dvora se ale má realizovat. Máme 40 žádostí o koncese a 20 eh, eh, eh, má být přiděleno. Jak se na to díváte? Vy jste zdůrazňoval, že Eh, kladete důraz na to, aby eh, se řádně eh, prováděly směrnice a nařízení, aby komise v budoucnu nemusela zahajovat řízení pro porušení smlouvy. Děkuji. Třeba, pane komisaři, mohl byste odpovědět na tyto tři otázky? Madame. Paní Perez. Já si živě vzpomínám na mnohé problémy, svízele, utrpení a ne, nepravosti tedy a nespravedlnosti eh, ve vaší zemi, které někdy byly způsobeny absencí pravidel nebo absencí eh, dohledu. A eh, samozřejmě, že vás se to týká, v tom, vzhledem tomu, že musíte stát někdy před svými spoluobčany a e, já pochopitelně tady mi způsobuje nesmírné utrpení vidět tento přerušený růst. Ale na druhou stranu musím říct, že jsme vyvodili poučení z krize. Já jsem e, předložil 28 právních aktů za poslední čtyři roky právě za tímto účelem, s tím, že jsme dbali na to, aby každý produkt, každý aktér, každý, v eh, každá finanční instituce byla pokryta eh, eh, regulacemi. Jestli to stačí, jestli tyto právní akty stačí nebo jsou ideální. Ne, ne, pravděpodobně se budeme muset k některým věcem vrátit. Ale máme určitou architekturu, byť nedostavěnou, protože ten poslední text, který jsem předložil, o tom, o tom bude hovořit i příští parlament, a příští komise o strukturálním rozdělením bank. Ale prostřednictvím bankovní unie, prostřednictvím všech eh, přijatých právních textů, se domnívám, že můžeme upřímně říci, že jsme se poučili, že jsme vyvodili poučení a to, paní Perez, i, i pokud jde právě o informovanost lidí, o informování lidí a nebudeme ustupovat, pokud jde o otázky testů a otázky určitých nepravostí a zneužití, které, ke kterým došlo a pokud jde o ty testy PRIPS, tak tam eh, budeme každopádně dbát na informovanost spotřebitelů, zejména těch nejzranitelnějších. Otázka benchmarku, o té se diskutuje. Já bych byl rád, aby byly přijaty do konce mandátu, ale tady si myslím, že eh, vzhledem tomu, že tady se používá Libor také v, v, eh, ve Španělsku u milionu, eh, milionu různých půjček, tak to je skandální, to, co, se, co, se dělo s Liborem. Takže my jsme předložili ten text týkající se eh, benchmarku Libor a dalších a počítáme s posílením směrnice proti um, zneužívání a nekalým praktikám na trhu. Um, měli bychom samozřejmě poslat do vězení ty, kteří si to zaslouží, protože oni se dopouštěli manipulací proti obecnému zájmu, proti občanům, proti státu. A e, takže lze říci, že jsme vyvodili určitá poučení a ten text e, týkající se těch benchmarků, těch ukazatelů, tak ten si myslím, že e, ten bude přijat. Dále financování malých a středních podniků, tam ten text je také důležitý. Tou jednou z odpovědí je bankovní unie. Ta finanční krize nejenom, že rozbila a přerušila růst v mnoha zemích, ale kromě toho poškodila také to, co už začínalo fungovat, to znamená mezibankovní trh. A e, došlo k určité renacionalizaci tohoto bankovního trhu. Banky si přestaly mezi sebou půjčovat a v důsledku této fragmenta, fragmentaci, této, to, tohoto roztříštění, tak e, teď 83% německých podniků, malých a středních podniků německých, tedy, kteří si mohou půjčovat za relativně nízké úroky. 45% italských nebo španělských firm a 23% řeckých mají mnohem vyšší úrokové sazby, když si půjčují od bank. Takhle to nemůže pokračovat. Takže ta reakce, kromě role tedy Evropské centrální banky, která by měla znovu prostřednictvím půjček oživit ten mezibankovní trh, tak je to také prostřednictvím větší jednotnosti bankovního trhu, fungování bankovního trhu abychom eh, tak překonali některé tyto, eh, tak říkajíc, nespravedlnosti. A eh, máme nástroje, které bychom měli používat, ale použít je no, samozřejmě opatrně, otázka transparentnosti a e, také ta otázka ta je takzvané sekuritizace. Abychom rozšířili přístup malých a středních podniků k financování, tak optimální sekuritizace s dobrými, eh, za dobrých norem a pravidel, myslím, že je dobrou eh, myšlenkou. A pak eh, také ta dobrá myšlenka toho evropského spořicího účtu, který by byl zaručen určitými možná fiskálními výhodami, kam by směřovala část úspor a směřovala poté na financování malých výzkumů a malých a středních podniků. Karen Steiler um, hovořila o, o zárukách vkladu. I tam jsme vyvodili mm, poučení, je to pravidlo, podobně tedy jako to pravidlo te, toho, té té ochrany pod do 100 eh, tisíc eur, tak prozatím budeme pracovat s 28 záručními fondy a tyto fondy budou pak snad lépe spolupracovat, jak, se to, jak to bylo v původním návrhu komise. Paní Štajler, vy se také ptáte, co mohu radit. Já nemohu radit budoucím Eh, budoucím poslancům, ale samozřejmě přijde po mně také nástupce a nejde jenom o to, že teď máte tu spolurozhodovací eh, pravo, pravomoc, ale eh, já myslím, že důležitá role je také v tom vyjasňovat smysl a význam všech těchto textů. Tady je velice důležitá spolupráce s parlamentem. Ono není jednoduché předstupovat před parlament, protože vy jste někdy dost eh, přísní, nic eh, člověku neodpustíte samozřejmě, ale v tom je zároveň ta výhoda. A já jsem nikdy nelitoval času stráveného eh, před vámi s vámi a já doufám, že i můj nástupce a i rada bude používat skutečně parlament jako něco, co tak trochu vyjasňuje tu cestu, která před námi je, která otvírá cestu a která má e, skutečnou ambici e, před, předkládat e, té jasné strategie a tak dále. A i, jak řekl pan Šváb v té své zprávě, je skutečně důležitá ta nulová tolerance, ale pak je tu tedy komise a ta komise musí také usnadňovat dohodu mezi oběma dalšími rameny legislativními a někdy také předkládat určité strategie. Já eh, možná na dva měsíce nahradím pana Tajanyho po otázce průmyslové politiky, na tom jsme hodně pracovali, ale já si myslím, dámy a pánové, že parlament musí mít odvahu eh, k tomu, aby inicioval skutečnou evropskou průmyslovou politiku. Před 50 lety jsme nastartovali společnou zemědělskou politiku a proč jsme se teď měli bát společné průmyslové politiky, která by byla založena na těch moderních eh, technologiích, tak, aby eh, ty soukromé investice bylo možné nasměrovat do těch eh, oblastí, kde, se, kde má potenciál evropská průmyslová kapacita v těch nových technologiích který je jinak, když mohou skončit jako eh, technologie pouze americké a čínské a japonské, takže my bychom měli skutečně dát dohromady náš investiční potenciál a nasměrovat ho do těch klíčových sektorů. A eh, komise eh, si klade jako prioritu předložit, nebo by měla právě mít jako prioritu předložit takovou strategii v příštích letech. Jinak děkuji panu Krosmanovi za veškerou práci, když jsme vydali to naše sdělení z roku 2012, tak eh, vím, že bylo 15 tisíc herních stránek, z nichž 85% eh, bylo bez jakékoliv licence, to znamená fungovalo ilegálně. A my jsme tehdy posilovali administrativní spolupráci na ochranu spotřebitele aby se rozvíjela legální nabídka těchto her, ale eh, to znamená, boj proti piráctví to neznamená postihovat eh, tedy nějaké mladé lidi, kteří něco stahují, ale spíš jim dát legální možnosti, legální přístupné nabídky a informovat je také o všech těch nákladech, o tom všem, co to stojí, na, jak, na úkor, jak je to na úkor růstu a ekonomiky to piráctví. Takže Tady jsme kladli důraz na to, abychom nabídli ty legální alternativy. A já si myslím, že eh, ano, myslím si, že možná v konečném výsledku to nebude stačit a pokud jde o ty eh, o tyto hry online, tak bude potřebovat legislativní, skutečný legislativní návrh na evropské úrovni, aby se bojovalo eh, s eh, podvody, abychom zajistili férovost eh, takovýchto her a sázek a tak dále online. Já jsem chtěl spíš dávat přednost ehm, jaksi tomu smluvnímu přístupu, spíš dohodě kontraktům než omezením, ale musíme si uvědomit, že zatím stojí často organizovaný zločin, některé mafie, je tu um, tato otázka eh, společnosti a teď si myslím osobně, že vzhledem k tomu eh, je potřeba skutečný legislativní návrh. Ano, děkujeme za tyto vyčerpávající odpovědi. A další tři dotazy nyní Paní místo předsedkyně Vanio, pan Šváb a paní Hajderule. Děkuji, malkomem? Ano, je pravda, že to je naše poslední setkání mezi výborem a panem komisařem eh, Barniem, ale pane komisaři, vy jste tady bilancoval takřka vyčerpávajícím způsobem všechno, co jsme dělali eh, ty čtyři roky společně. A já jenom co bych tomu připojila. Je pravda, že jsme s vámi pracovali ve společném zájmu, v obecném zájmu. Někdy jsme byli schopni se dostat i nad rámec těch rozdílů a institučních rozdílů eh, i politických rozdílů v, v tom obecném zájmu. A opravdu bylo eh, příjemné s vámi pracovat. Mám pocit, že jsme eh, udělali hodně, jak eh, ve prospěch konkurence a konkurenceschopnosti, podniků, tak i v zájmu spotřebitelů a opravdu jsme bojovali proti té únavě a, proti tomu skepticismu vůči jednotnému trhu, který se tak trošku začal dostavovat. Je důležité, že s vámi máme tento, eh, jsme, že jsme s vámi měli tento vztah a eh, myslím si, že pochopitelně ve hře jsou i všechny eh, vaše služby, služby komise, váš servis. Nejsou tu všichni, nebo pár jich tu je, ale všichni tu nejsou. Ale chtěla bych jim trochu vzdát hold. A teď, jak dál bojovat eh, s tou únavou z vnitřního trhu. Myslím, že máme pořád ještě před sebou dost těžký úkol. Je tu to riziko, hrozba příliš dlouhé transpozice. Nebo transpozice, která je příliš rozporuplná a rozporovaná. A proto by právě vaše služby, které tam budou, my tu možná nebudeme, ale nebudeme možná daleko, ale vaše služby tam budou, by měly být opravdu bděle, aby rozvíjeli a uchovali vztah se službami rady, samozřejmě s poslanci, kteří tu budou v příštím období, abych to řekla stručně, ta myšlenka týkající se těch společných evropských úspor, to by mohlo také doplnit eh, to, ty, všechny ty nástroje, které máme pro občany, tato jakási spořicí knížka, ehm, ta by mohla být zapojena i do služby inovací a růstu. A mohli bychom tím ehm, oživit i ehm, tu evropskou ochranou známku a e, pak evropský patent a pak teď mi nezbývá, než abych vám také vzdala e, poděkovala za to všechno, co jste vydělali za, v průběhu těch čtyřech let navzdory všem rozdílům. Děkuji, pan Šváb. Ano, děkuji, pane předsedo, milý Micheli Barniere. I já bych se chtěl připojit k poděkování, který si vyslovil na adresu členů našeho výboru. A z, i z naší strany, ze strany poslanců EPP, bych chtěl poděkovat za skutečně mimořádnou spolupráci. Myslím, že jsme mnohého dosáhli a podle mého ten podstatný pokrok v oblasti jednotného trhu, jak si o tom hovořil, eh, má dvojí povahu. Za prvé, eh, podařilo se díky zákonu jednotném trhu dosáhnout horizontální dohody uvnitř komise pro různé segmenty eh, jednotného trhu a stanovit kompetence. To jsme postrádali toto horizontální ustanovení bylo ojedinělé a došlo k tomuto propojení mezi úkoly různých komisařů ve prospěch jednotného trhu. Já vím, že to nebylo vždy jednoduché a za druhé jsem vděčný, že si několikrát použil eh, termín nulová tolerance. Já se domnívám, že zpráva jednotného trhu, tedy zlepšená kontrola toho, co členské státy udělají z toho, co bylo rozhodnuto na evropské úrovni, ne eh, nemůže narážet jenom na nulovou toleranci, ale musí být i strategií. Potřebujeme mít větší know-how, abychom viděli, jak to provádění v členských státech funguje, jak funguje v federálních státech, centrálních státech, kolik času potřebují a jak můžeme dát dohromady ty kompetence. To bychom měli sledovat. Myslím, že nakonec populismus má málo šancí, protože eh, to, eh, co zde rozhodneme, nakonec bude fungovat. A e, e, mám ještě jeden konkrétní bod, o kterém bych chtěl hovořit, a to je otázka reglementovaných profesí. Komise se tím bude znovu zabývat. Co je třeba učinit, aby byl jednotný trh otevřenější? Tady je celá řada obav. Myslím, že e, mnozí jsou nespokojení, také nemají dostatek informací a proto mám závěrem konkrétní otázku. Jak vypadá proces přepracování Eh, národních úprav přístupu eh, k povoláním. Existuje již nějaká taková evropská karta, abychom doma mohli ukázat, eh, v čem spočívají problémy. Děkuji vám. Thank you very much, Andrew Swab. Heidi Ruhle. Ano, děkujeme nyní Heidi Já bych vám také chtěla vysloveně poděkovat za dobrou spolupráci. Mimochodem děkuji i vašemu sekretariátu, vašim spolupracovníkům, našim spolupracovníkům a chtěla bych také poděkovat jménem Zelených Malcolmu Harborovi. Teď sice neposlouchá, ale možná se to k němu dostane. Je to poslední zasedání a musíme jasně ukázat, že to bylo dobrých pět let a že spolupráce mezi námi probíhala opravdu dobře dobře mezi námi a komisí a ta funguje dobře, když dobře funguje předseda a kdy e, kolegové ve výboru táhnou za jeden pro vás. Mám také vyjádřit poděkování rakouské obce, se kterou jsem dnes jednala o směrnici o zadávání veřejných zakázek bylo to provázeno velkou skepsí. A jak vy se na to díváte? Přinese tato směrnice větší právní jistotu, více flexibility, povede ke zjednodušení a podpoříte ji? A chtěla bych se dotknout ještě druhé otázky, a to je otázka provádění a navázat na to, co řekl pan Šváb. Já se domnívám, že v mnoha oblastech, jako v otázce vzájemného uznávání eh, profesních kvalifikací, je důležité, abychom zejména kontrolovali provádění, abychom eh, nepřemýšleli o tom, že přistoupíme rychle k přeskumu, k revizi, protože v oblasti vzájemného uznávání jsem zažila tři revize za mého působení v parlamentu a to je, myslím, trochu příliš mnoho. A když hovoříte o otázce, jak je možné dělat lepší průmyslovou politiku, jak je možné eh, podporovat malé a střední podniky, pak k tomu patří, myslím, spolehlivá legislativa, která nějakou dobu vydrží a příliš rychle se nemění. Eh, tak bychom my eh, mohli přispět i k posílení této oblasti. Vám se na hodinky paní Gebhardt a Paní de Green, eh, chcete ještě teď položit své otázky a nakonec panu Barnierovi dáme závěrečné slovo, takže paní Gebhardt. Ano, děkuji, mohu navázat na své předřečníky a chtěla bych také ještě jednou velice poděkovat panu komisaři Barnierovi za velmi dobrou a otevřenou spolupráci s námi Nemůžeme to říci o všech komisařích. za těch 20 let, co jež působím v Evropském parlamentu, jsem eh, zažila mnohé a všechno nebylo tak pozitivní. Pokud eh, máte zájem o eh, radu, vysvětlete svým nástupcům, že otevřenost vůči parlamentu je důležitá protože spolupracujeme ve prospěch evropské věci a to je důležité. A druhá věc, a pokusím se být stručná, jde opravdu o otázku, jak rychle se provádí novely v tomto právním rámci. Také bych to chtěla doporučit, jak se postupovali se směrnicí o službách. Jak jste říkal, neprovedeme další revizi, ale budeme se spíš starat o provádění evropských předpisů. Podíváme se pořádně, co dobře funguje, co funguje méně dobře, aby to znamenalo větší spolehlivost pro podniky i pro občany, aby se předpisy tak rychle neměnily. To je, myslím, důležité a také bych chtěla doporučit Evropské komisi a pokud to chcete zapracovat do svých doporučení, navrhuji, abychom se podívali, jaké jsou dopady evropských právních úprav, než se pustíme do práce na novém textu vůbec ještě než budou stávající předpisy eh, provedeny, transponovány v jiných státech. To je, myslím, důležité. Thank you very much. And then finally, um, Mrs. Ještě paní Legrip jako poslední položí dotaz. Merci, monsieur le président. Děkuji vám. Pane komisaři, já a ještě se omlouvám, jestli eh, tady říkám něco, co už bylo řečeno, ale i já vám chci poděkovat za Eh, úroveň, za kvalitu eh, té naší společné práce, za to, jak jste nám naslouchal, za to, jak jste byl vždy k dispozici. Vždycky jste vykazoval tedy tyto vlastnosti ve vztahu k mm, parlamentu i k našemu výboru. Děkuji za ten postoj a přístup, který snad eh, bude inspirovat i příští komisi a dobré, eh, dobrou zprávu evropských věcí. Chci vám také poděkovat a eh, vyzvihnout to, že vaše služby i vy sám jste opravdu, eh, jak si v ten jednotný, z toho jednotného trhu udělali jádro evropské politiky, jakýsi základní kámen našeho společného domu, na kterém je potom možné stavět další politiky a jinak už předřečníci hodně řekli, takže já nemám otázky jako takové. Spíše, spíše takové přiznání. Já mám tam v tomto výboru, tedy je má situace taková trošku eh, specifická, protože já jsem tedy měla to štěstí dostat se do Ruského parlamentu, do výboru IMCO a e, poté, co a jenom takový drobný komentář, myslím, že je opravdu třeba, abychom v příštích letech se řídili tím, co od nás čekají podniky a občané, a to je, abychom co nejvíc pracovali na zjednodušování legislativních nástrojů, zjednodušování evropské regulace, a abychom pracovali na té stabilitě právní. E, tady je opravdu potřeba tedy zjednodušování a stabilizace těch právních norem a samozřejmě spolu s tím cílem dokončit vnitřní trh nesmíme ztrácet ze zřetele toto zjednodušování, jaksi zlehčování eh, těchto norem. Good. Well, thank you very much and thank you Děkujeme za veškeré dotazy a děkujeme také, že jste vlastně nahradila pana Barniera, že ta práce byla velice často dost obtížná. Pane komisaři, nyní vás eh, poprosím, abyste reagoval na tyto dotazy a pak eh, také ještě toto setkání zakončil. Ano, já jsem byl rád, eh, když jsem se v únoru 2010 stal komisařem, byl jsem tím tehdy nesmírně potěšen z několika důvodů, včetně Eh, toho, že jsem hrál tehdy aktivní roli tady eh, s vámi, Konstance. A já teď jenom odpovím Bernadette Verňo. V podstatě také v návaznosti na to, co řekla paní Gebert a paní Rille. Všichni čtyři jste hovořili o eh, té implementaci těch některých textů, Eh, pokud jde o tu nulovou to- toleranci. Já si myslím, že členským státům se hodně eh, podařilo při, při tom, při té, pokud jde o tu implementaci, teď už jsou jenom dva, jsou dva členské státy, Polsko a Belgie, kterým se ještě nepodařilo do, dodržet eh, ten cíl 1%, jinak průměr je 0,6%, máme ten cíl 0,5% jak to Malcolm navrhl v Single Market Act v, jedno, v trhu jednotné, eh, v eh, aktu jednotném trhu. A jistě, my mám pocit tudíž, že se trošku přibližujeme eh, k tomu cíli jednotného trhu, ale on by měl fungovat opravdu na 100% své potenciální kapacity. Ehm, ehm, Bernadette tady zmínila i také tu hodnotící zprávu. Tady si myslím, že je potřeba, tady je ta historická konsolidace tedy na 0,5%. A já oceňuji odpovědi členských států, které již se dostaly nad 0,5. Pokrok eh, existuje, ale musíme nadále být bdělí. Pokud eh, jde o ty regulované profese, což řekl, o, o tom mluvil například pan Šváb, tak tady eh, to, ta iniciativa toho vzájemného hodnocení je asi prioritou, když se podíváme na některé překážky, tak ehm, samozřejmě eh, ten, ty výsledky zatím eh, vidíme na, když se podíváme na směrnici o službách, ty výsledky jsme eh, publikovali v říjnu 2013. Co si můžeme sledovat? Co můžeme tedy čekat od tohoto peer review, od eh, tohoto hodnocení? které je transparentní a veřejné. Tak jednak naprostá transparentnost u profesí, u kterých členské státy vyžadují nějaké specifické kvalifikace. Myslím si, Andreasi, že transparentnost a srovnatelnost způsobí, že některé ty bariéry, které nemají skutečné opodstatnění, které vlastně jsou spíš projevem protekcionismu, odpadnou snadněji. A kromě toho by to mohlo, mělo také vést k modernizaci těchto profesí v těch členských státech jako takových. Vyzvali jsme členské státy, aby zvážili omezení přístupu k těmto profes, profesím ve světle eh, tohoto peer review a já teď vám nemohu ještě říct, jaké jsou výsledky té studie, ale budeme ještě v příštích měsících moci spravit parlament o prvních eh, výsledcích pro, a budeme o tom moci hovořit po jednotlivých státech, jednotlivých zemích, jestli tam existuje nějaká nějaká zdůvodněná nebo naopak nezdůvodněná regulace některých procesí, profesí. Um, horizontální regulace a to, že bychom měli nějakou srovnávací tabulku transpozice fungování a ještě dalších eh, nez, nezdůvodněných bariér. Já si myslím, že to je iniciativa, která bude nesmírně důležitá a příští parlament by pak to mohl využít jako velmi dobrého východiska. Děkuji paní Role za, jí, za toto hodnocení um, našeho nařízení o um, těch zakázkách. Já jsem sám byl v čele eh, vlastně jednoho zastupitelského orgánu na, na místní úrovni a myslím si, že opravdu mohu říct, že dřív malé a střední podniky byly odrazovány o to, aby se ucházely od eh, eh, zakázek, protože ty náklady byly potom obrovské na to, někdy to mohlo být 25 až 30 jejich obratu a je to skutečný problém. Dále inovace, sociální začlenování, ochrana životního prostředí, i tyto aspekty do toho musí být zapracovány a právním způsobem zakotveny. Paní Gebhardt, váš návrh, požadavek, pokud jde o to správné měření toho, toho efektu na evropské úrovni. Musíme samozřejmě vždy znát ten, ten, ten, ten, tu finální verzi, ten finální text. Je někdy těžké provádět nějaké hodnocení, když ještě nemáme v rukou finální text, protože finální znění se někdy liší od původního návrhy, návrhu. Ale já překládám velkou váhu dialogu s partnery, eh, hodnocení dopadů a s těmi eh, volenými zástupci v tomto případě, nejenom pokud jde o tuto otázku, ale i o další otázky, tak to všechno, t- ta konzultace byla nesmírně důležitá, a přispěla ke zlepšení textu. Konstanz Legrip Ehm, také poznamenala pár věcí k vnitřnímu trhu, což je celý ten důvod, proč tady vlastně jsme. To je samotný základ evropského projektu. Takový paradox vnitřního trhu je, že ta finanční krize a ekonomická krize, která byla natolik zesílená, tak vlastně vnitřní trh se, se stal jednou z prvních potenciálních obětí této krize. Protože za populistickými hnutí tími je protekcionismus a to rozdrobování toho vnitřního trhu. A přitom zároveň vnitřní trh je tím jakýmsi trumpem v rukávu, který nám umožňuje krizi překonat. Je to tím, z čeho může vycházet další růst, z čeho může eh, vycházet eh, mezi komunitární vývoz. A toho důvodu s celým naším týmem nám hodně leží na srdci, abychom eh, znovu oživili a abychom vrátili veškerou funkčnost vnitřnímu trhu. Ale pochopitelně nemůžeme eh, se na sebe dívat příliš s nějakým sebezalíbením. Není čas na, to, abychom si eh, potřásali rukama gratulovali, je to, to ne, je to spíš jenom taková bilance, ale pochopitelně je příliš vysoká nezaměstnanost, příliš mnoho problémů, abychom si mohli vyloženě gratulovat. Ale myslím si, že tady máme aspoň konkrétní důkaz o tom, že Evropa je někdy užitečná, že může někdy přinést, přinést nějaký pokrok. A je to něco, co se bude hodit i v rámci blížící se volební a předvolební debaty. A e, samozřejmě to e, poděkování, e, které jste tady směřovali, se týká, by se mělo týkat také právní služby, protože i s těmi jsem po celou, po celou dobu pracoval. Děkuji. Michel Barnier, Pane Micheli Barniere, já vám opravdu velice děkuji za závěr našeho pětiletého období. Myslím, že jste ho uzavřel vizionářským způsobem a já si myslím, že příští výbor na to naváže, protože máme asi jednu minutu k dispozici, tak my snad dovolíte, abych ji využil a uvedl několik myšlenek. Já bych chtěl zejména poděkovat celé řadě přítomných osob, ale nás mě vlastně povzbudilo, jak jsme přistupovali k různým dokumentům jako profesní kvalifikace relokace, eh, celní kodex, různé standardy, protože tu není dnes zástupce generálního ředitelství pro podnikání a já si velice vzpomínám na to první jednání, které jsme eh, uspořádali společně, včetně mě a koordinátorů. A e, to jsou opravdu e, klíčové osoby každého výboru, aby měl e, dobře aby mohl dobře pracovat. My jsme společně vytvářeli strategii a to bylo velice dobré, když jsme s vámi mohli spolupracovat a vaše ocenění je velice důležité. Já si myslím, že příští výbor tak bude pokračovat, že bude dělat stejnou věc, protože jsme, myslím, ukázali, eh, tím způsobem, jak jsme úspěšně řešili komplexní dokumenty, eh, že eh, to byl značný přínos. Zatím byla velká práce a já bych chtěl poděkovat eh, eh, všem členům eh, sekretariátu, kteří pracovali v Lice u mě. Děkuji za dobrou spolupráci, děkuji všem členům, děkuji také politickým poradcům. To je vždy tedy velice silná skupina poradců. Děkuji vám všem za pomoc. A myslím, že jste se také zpřátelili. Děkuji vám a vašemu týmu. Děkuji všem členům eh, výboru. Myslím, že to byla nesmírně zajímavá skupina talentovaných eh, lidí a já se budu hodně dlouho vzpomínat na těchto pět let. To jsou tedy ty poslední úvahy. Eh, My eh, doufáme, že pane komisaři s námi zůstanete na skleničku a já bych chtěl za ukončit to jednání, jako vždy. Chtěl bych všem poděkovat i vám, co jste eh, to sledovali na internetu. Všechna zasedání našeho výboru eh, byla na webu a my jsme rádi, že eh, máme posluchače a já bych chtěl závěrem připomenout všem na webu, že můžete získat takovýto skvělý newsletter, když nám pošlete e-mail kolik abonentů už máme, Dva a půl tisíce, má někdo konkrétní čísla, půl tisíce, to myslím není tak špatné, ze začátku jsme měli 200 nebo 300 zájemců o tento zpravodaj a já bych chtěl oznámit, že příští schůze našeho výbora se bude tedy prozatím eh, konat 7. července 2014 eh, s novým předsedou, s novými členy, i když vím, že celá řada z vás tu opět bude. A eh, závěrem bych chtěl jako obvykle poděkovat všem tlumočníkům za jejich eh, práci. Myslím, že si zaslouží potlesk. Uh, Závěrem bych chtěl pozvat všechny tlumočníky, abychom se shromáždili vlevo u baru. Já vám tedy všem velice děkuji a naše schůze je u konce. <laughs> so.